OK. Filip. Dobře, Filipe, začínáme. Teď začnu hovořit švédsky. Dobrý den všichni, mám pro vás dvě sdělení. Paní Panatopoulos Pane předsedo, já tady mám něco, eh, co vlastně nespadá úplně do pořadu jednání, ale myslím si, že se musíme zabývat eh, tím eh, dopisem zaměstnaneckých členů. A teď by mě vlastně tedy zajímalo hlavně odpověď na otázku, co se týče hlasování o směrnici o pracovní době v dopravě. Tam je totiž o jeden hlas navíc, o hlas více, než bylo, byl počet přítomných členů, takže můžete mi k tomu něco říct? No. Uh, Sekretariát mi říká, že nic takového neviděli, takže pokud jste to poslala sekretariátu, oni to ještě jednou zkontrolují a budou vás informovat. Takže tady dvě oznámení. Za prvé mobilita pacientů a příslušná směrnice. Předseda výboru pro vnitřní trh a já jsme se rozhodli, že článek 47 o posílené spolupráci se zde bude uplatňovat. Na tom jsme se dohodli ještě s výborem Envy. Říkali jsme jim, že by neměli hlasovat o odstavci 69. Sešli jsme se s panem Pleteringem, s panem Galiotem a s ostatními třemi předsedy minulý týden. A máme také článek 37 a podle tohoto článku je to předseda hlavního výboru, který bude rozhodovat o tom, o čem se bude hlasovat. A pan Úsky z výboru Envy řekl, že nehodlá se inspirovat článkem 47, že ho nevykládá tak jako my. Nicméně by také chtěl hlasovat o našich pozměňovacích návrzích. Dosáhli jsme však určitého kompromisu a sice, že v našem výboru budeme mít možnost předložit naše vlastní pozměňovací návrhy paralelně s plenárním zasedáním, ale budeme to muset udělat s celkem 40 poslanci. Pan předseda Usky mi říkal, že šest našich pozměňovacích návrhů nakonec hlasováno nebude. A o ostatních se hlasovat bude. A potom se na to podívá sekretariát, bude to muset analyzovat a zjistí, jestli jsou tam velké rozdíly a já vás budu ještě poté informovat. Budeme muset schromaždit 40 poslanců. Pan Koprakáto a já jsme se včera kvůli tomu sešli a budeme v kontaktu a na základě toho potom předložíme paralelní pozměňovací návrhy, pokud budeme mít pocit, že výsledky z výboru Envy jsou příliš odlišné od toho, co my bychom chtěli. Dnes bude Envy hlasovat, my budeme analyzovat výsledky tohoto hlasování a budeme vás informovat dále. A doufáme, že všichni připojíte k těm pozměňovacím návrhům, které, budete, které budeme předkládat. To byl tady první moje sdělení a druhé sdělení. Jak jsem zmínil včera, dnes budeme zahajovat zprávou paní Lambert. A poté Jan Kremers a aktivní, aktivní začlenování. A potom už půjdeme tak, eh, jak jsme se původně dohodli, ale už jsem vám to říkal včera. Budeme tedy začínat zprávou paní Lambert. 883 z roku 2008. Takže kompromis A, prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dvojka nám odpadá od, pana sprav, od paní zpravodajky. Kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis C. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 8, 7 a 9 odpadají. Kompromis D. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Desítka odpadá. Číslo 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis E. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 3 a 4 odpadají. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? drželi se. Přijato. Dále nám několik pozměňovacích návrhů odpadá, takže závěrečné hlasování bude elektronické, prosím. Takže zahajuji hlasování. nejste dostatečně rychlí. Ano, vložte kartičku. Takže končím hlasování. Máme tedy s paní Lambert 35 odevzdaných hlasů, 34 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel, takže blahopřejeme paní zpravodajce. Herr Kremer om, um, om um alla bilagorna. Pan Kremers vš- a všechny přílohy, nejenom jedna, ale vš- všechny přílohy. Kompromis A, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Toto odpadá. Já. OK. OK. Takže číslo čtyři nám odpadá. Dvojka a trojka už jsou přijaty a takže číslo jedna, pozměňovací návrh jedna. Ano, musíme hlasovat o první části jedničky, druhá byla stažena. Takže kdo je pro první část pozměňovací návrhu jedna proti, zdrželi se, přijato. A nyní stejné závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni již hlasovali? Všichni už hlasovali? Prosím, všichni odevzdejte hlasy. It's difficult, yeah. <laughs> Kdo nemají karty, tak ať se přihlásí. Nef- nefunguje vám to? Dobře, takže uzavírám hlasování. Takže třicet osm hlasů odevzdaných, třicet pět pro, jedno, jeden proti, nikdo se nezdržel, blahopřejeme zpravodaji. Nyní druhá zpráva paní Lambert, aktivní začlenování, pozměňovací návrh číslo 34, kdo je pro, Proti zdrželi se přijato číslo 32 pro. Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 34 pro. Proti zdrželi se přijato. 35 pro. Proti zdrželi se přijato. Číslo 36, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 37, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 38, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 39, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Přijato. Číslo 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 43 a 44 odpadají. 45 také, takže 46. Kdo je pro? Proti? Je to asi půl na půl, takže ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Proti? Tedy, pardon. Pan předseda se omlouvá. Končím hlasování. Takže máme 38 odevzdaných hlasů, 18 pro, 20 proti, takže zamítnuto. 48, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 49 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 50. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Číslo 52, kdo je pro? Kdo je pro? A 54. Kdo je pro? Proti? Pardon. Zdrželi se. Přijato. 51 nám odpadá. 53 také. 55. Takže 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto 58. Pro? Proti? Zdrželi se přijato 59. Pro? Proti? Zdrželi se přijato 60. Pro? Proti? Zdrželi se přijato 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 65, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 66 s ústním pozměňovacím návrhem. Jsou to long-term caring responsibilities, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 67, kdo je pro? Proti? Myslím, že to budeme muset ověřit, takže ověřujeme 67 elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Takže je to 19, 19, takže to nám odpadá 68, kdo je pro?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 71 pro, pardon, 72, 72, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 73, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 74, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 75, pro? Proti, zdrželi se, Přijato. Nyní kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 76, 77, 78 nám odpadají, takže 79. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 80 pro?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 proti, zdrželi se, přijato. Další nám odpadají až k 87. Takže 87, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis D, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 92, 94 nám odpadají, takže 93, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 95 pro, proti, zdrželi se, přijato. 96 pro, proti, při, zdrželi se, přijato. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se přijato, 99 pro, proti, zdrželi se přijato. 100, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 102, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 101, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 103. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 104 s ústním pozměňovacím návrhem. Unsheltered Employment. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 105 pro. Proti? Zdrželi se přijato. 106 pro proti, zdrželi se přijato, 107 pro, proti, zdrželi se přijato, 108, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 109, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 110 pro, proti, zdrželi se přijato, 82, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 112 pro, proti, zdrželi se, přijato 113 pro, proti, zdrželi se, přijato kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Není body odůvodnění číslo 12, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato 13 pro, <clears throat> proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, zam, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, zdrželi, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, 20 pro, proti, zdrželi se. Budeme to muset ověřit, takže číslo 20. Lambert and Paniatopoulos. Alla röstat. Omröstningen avslutad. Všichni jste odhlasovali, končím hlasování. Takže výsledek je 41 hlasovalo, 21 pro, 19 proti, přijato. Takže 21, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 22, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis jedna, Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Kompromis dva, Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 27. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 30. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 31, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. A pan předseda se nyní ptá, musíme tady ještě dále hlasovat? Dobrá, takže teď eh, citation 2. Kdo je pro, proti, přijato 3. Kdo je pro, proti, Můžeme prosím hlasovat o tom zbytku unblock? Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali, prosím. Končím hlasování a výsledek je následující. Eh, hlasovalo 42, 24 pro, 2 proti a 15 se zdrželo. Takže gratuluji paní Lambert. Yeah. Er det här Silva Penedas rapport om... Eh, A teď přecházíme ke zprávě pana Silva Penedy o obnovené sociální agendě. Takže začínáme. Vaši stranu nevidím, já tady mám svou vlastní. Dobrá, takže 62, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 odpadá, 64, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Co se děje? Vypadá to, že jsou zde nějaké interní problémy, takže pokračujeme. 65. Druhá část byla stažena, takže hlasujeme o první části, kdo je pro. Proti, zdrželi se, přijato. 66, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. E, trojka výboru FEM, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 výborů FEM, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 67 byla stažena, 69, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 68, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Není přijato. 74, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis B, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 78, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ekon 2, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 79, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C, kdo je pro, proti. Já si myslím, že to bylo přijato, ale možná bychom to měli překontrolovat, takže překontrolujeme si to elektronicky. Kompromis C, zahoji hlasování. Končím hlasování. A výsledek je 21 pro, 19 proti, přijato. 80 a 81 odpadají, takže 82 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 83, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. FEM 2, kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. 84, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Ekon 7 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis D. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 6 a 8 odpadají, takže Envy 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Envy 3, kdo je pro?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 zdrželi se, přijato. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis G, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 93, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 94, kdo je pro, Deva, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 99, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 100, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis H. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvojka kulturního výboru. Kdo je pro? Proti? Je to trošku nejisté, takže si to překontrolujeme elektronicky. Kult 2. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, prosím? A výsledek je 22 pro, 18 proti, přijato. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 105, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 106, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 109, kdo je pro, proti, <clears throat> zdrželi se, přijato. 112, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. FEM 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato.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 18 to je čistě jazyková věc, takže 120, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 121, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 123, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 122, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 124, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 125, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis M, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 126, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 127, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 131, 130, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 132, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 133, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 136, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 134, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tím odpadá návrh ženského výboru, takže kompromis N. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 140, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 141, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 142, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 143, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 144, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 145, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 146, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 148 ve dvou částech, první část je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 149, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 150, kdo je pro, omlouvám se, ale v angličtině tady se říká, že je potřeba přitáhnout pozornost k v angličtině economical status, ale eh, měli bychom to změnit na economic status. Eh, děkuji. 150. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 147. Kdo je pro? <clears throat> proti, zdrželi se, schváleno. 151, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 152, pouze první část, protože druhá byla stažena, takže kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 153, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 154, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto 155. Zase pouze první část. Kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 156, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 157, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Yeah. 158 pro, proti, zdržel se, přijato. 159 pro, proti, zdržel se, přijato. 161 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 160 pro, proti, zdržel se, přijato. 162 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 163 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 164 ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se, přijato, druhá pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 165 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis O, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis P, pro, proti, zdržel se, přijato. Takže teď 24 odpadá, 167 pro, proti, zamítnuto, 170 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 169 pro, proti, zdržel se přijato 171 pro, proti, zdržel se přijato 173 pro, proti, zdržel se zamítnuto 172 pro, proti, zdržel se zamítnuto 174 pro, proti, zdržel se, přijato. 175 pro, proti, zdržel se, přijato. 176 je stažen, 177 pro, proti, zdržel se, přijato, 178 pro, proti, zdržel se, přijato, 179 pro, proti, zdržel se, přijato. 180 pro, proti, zdržel se, přijato. 181 pro, proti, zdržel se, přijato. 182 pro, proti, zdržel se, přijato. 183 To bylo přijato. Tak to zkontrolujeme, dobře. Takže zkontrolujeme to. Takže končím hlasování. 23 pro, 15 proti, přijato 183 pro, proti, zdržel se, přijato, 184 pro, proti, zdržel se, přijato. Pětka od, komise, od výboru FEM pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis Q, pro, proti, zdržel se, přijato. 185 pro, 187 pro, proti, zdržel se přijato. 188 staženo, 189 kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 190 pro, proti, zdržel se, přijato 191 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 192, pro, proti, zdržel se, přijato, 193, pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis R, pro, proti, zdržel se, přijato, 194 pro, proti, zdržel se, přijato, 196 odpadá, 195, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 197 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 198 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teďko jednička, kdo je pro? Takže e, citace, e, budeme hlasovat o nich a blok. Pro, proti, zdržel se, přijato. A teď body úvodních ustanovení. Jednička pro, proti, zdržel se, přijato. 16 pro, proti, zdržel se, přijato. 17 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 2. Přijato. A teď kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Potom čtyřka. Kdo je pro? Pětadvacítka. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 26. Pardon, 5. Eh, pro, proti. Zdržel se. Přijato. 30. Pro, proti. Zdržel se. Eh, přijato. 31. Pro, proti. Zdržel se. Zamítnuto. 32. Pro, proti zdržel se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A teď 115, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 34 pro, proti, zdržel se, zamítnuto a teďko C od výboru pro Envy pro, proti, zdržel se zamítnuto, 35 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 36 pro, proti, zdržel se, ne, toto zkontrolujeme, u 36 budeme hlasovat jmenovitě. Všichni hlasovali? 22 pro, 17 proti, přijato. 38 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 7, kde je pro, proti. Pan Ledy. Moc omlouvám, ale tady došlo k chybě k překladu. Když se eh, hlasovalo o 8.30, tak se chtělo eh, hlasovat asi o 7.30, že možná, že bychom to měli zopakovat. Ano, hlasovali jsme o pozměňovacím návrhu 37, takže to zopakujeme. Kdo je pro? Proti? Nejprve pro tedy. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď tedy kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. D. E, výbor žen. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 41 pro, proti, zdržel se, přijato. 42 pro, proti, zdržel se, přijato. 43 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdržel se, přijato. 47 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 50. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 51, 52 jsou staženy, teď 53, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 54 pro, proti, zdržel se, přijato, 55 pro, proti, zdržel se, přijato. 56, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 57, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 58, pro, proti, zdržel se, přijato. 59, pro, proti, zdržel se, přijato. A teď konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Takže hlasovalo 40, 39, 37 pro, 2 eh, proti. Eh, nikdo se nezdržel. Blahopřeji zpravodaj. Uh, um, thought, and I hope the rapporteur will forgive me because I've not asked him this, but just talking to Stephen Hughes, of course. Moc se omlouvám, uh, hovořil jsem s panem Hughesem. Uh, takže e, zdá se, že to bude hlasováno v za, e, při plenárce bez diskuze. Je to důležité téma, ale pokud zpravodaj souhlasí a pokud souhlasí kolegové a pokud souhlasíte vy, mohli bychom požádat o krátkou rozpravu k této tematice, pan je to zcela zásadní. Ano, vždy můžeme požádat o krátkou e, rozpravu. Jde o to, zdali toto bude, tomu bude vyhověno, ale můžete to ještě prodiskutovat v politických frakcích a já vaše rozhodnutí podpořím. V pořádku? Takže teď přejdeme e, ke zprávě paní kolegyně Stauner ohledně e, Ohledně fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Osmička je stažená, 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 37 je staženo. 38, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Devítka je stažena. Čtyřicítka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď 1,40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Desítka. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Někdo hovoří bez mikrofonu. Takže jedináctka stažena, 42, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, dvojka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, dvanáctka. To je jazykový pozměňovací návrh, třináctka je stažena, dvojka od hospodářského výboru, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Čtrnáctka a patnáctka jsou staženy, šestnáctka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, sedmnáctka je stažena, osmnáctka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, devatenáctka 20 a 21 jsou všechny tři staženy, takže teď 43, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 22 je staženo, 23, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 44, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 24, pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 45, pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 25 je staženo, 46, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 26 pro, proti, zdržel se zamítnuto trojka, Ekon pro, proti, zdržel se zamítnuto 47 pro, proti, zdržel se zamítnuto 48 pro, proti, zdržel se zamítnuto 27 je stažená a teď 49, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto 50 pro, proti, zdržel se zamítnuto 28 to je staženo, čtyřka od Regi je zamítnuto, jedna padesátka stažena, čtyřka od Ekon pro, proti, zdržel se zamítnuto, dvacet devítka pro, proti, zdržel se zamítnuto, třicet pro, proti, zdržel se zamítnuto, jedna třicet pro, proti, zdržel se zamítnuto, třicet dva pro, proti, zdržel se, zamítnuto, jednička stažená, jedna od Regi, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 33, pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 34, pro, proti, zdržel se, zamítnuto, dvojka a trojka jsou staženy, čtyřka, a 35 jsou identické, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pětka je stažena. Ne. Opět se budeme hlasovat. Kdo je pro, proti, přijato. 36, eh, eh, pardon, 6 a 7 eh, jsou staženy. Teď hlasujeme o celé zprávě. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Dvacet tři pro, jedenáct proti a tři se zdrželi hlasování. Blahopřeji zpravodajce. Také výboru samozřejmě dodává předseda a komisi. Okay. Paní Stauner, jeden problém. Musíme mít trialog s radou a vzhledem k tomu, že jste hlasovala proti, tak musíte zastupovat stanovisko našeho výboru, pokud se budete účastnit trialogu. Já budu naprosto spokojený, pokud to uděláte, ale musíte zastávat eh, stanovisko našeho výboru. Protože jinak já jako předseda. Takže paní Štauner, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo, za vaši výdrž. Také vám děkuji za to, že jste mi dal tyto informace ujišťuji, ujišťuji vás, že mě vždycky těší, když mi někdo řekne, co mám přesně udělat. Já, jsem, já to myslím ale vážně. Je to na vás. Pokud nesouhlasíte s naším stanoviskem, tak to chápu a úplně to respektuji. Nicméně v trialogu musíte zastávat stanovisko našeho výboru, proto vám to říkám, proto se vás ptám ale můžete si to ještě rozmyslet. A nyní stanovisko paní Madeiry o eh, bezpečnosti a zdraví v práci pro těhotné zaměstnankyně. Paní Madeira, děkuji, pane předsedo. Chtěla bych vás jenom informovat o tom, že poz, u pozměňovacího návrhu 40 bude ústní pozměňovací návrh paní Štauner. Čtyřicítka? Dobře. Dobře. Paní Šréter? Technická poznámka? Ano. Také k 21. Tam bude také ústní pozměňovací návrh. Je to 21. Už to je vlastně uvedené i v seznamu. Dobře.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 proti, zdrželi se přijato, 32 pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, 33 pro, proti, zdrželi se přijato, 34 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní článek 1, číslo 35, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto, 36 pro, zdrželi se Zamítnuto 37 pro. Proti zdrželi se přijato. Číslo 6 pro. Proti zdrželi se přijato. 38 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 39 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 41 bylo staženo, 40, kdo je pro? Ano, tam je tady ústní pozměňovací návrh. Paní Štaundr. Děkuji, pane předsedo. Ke 40 jsem se dohodla s paní zpravodajkou, my jsme o tom hovořili včera, a týká se to jednání, tedy pardon, období před a po porodu, týden před a po porodu. V mém ústním pozměňovacím návrhu hovořím o tom, abychom měli šest týdnů po porodu tečka. A zbytek bude vymazán. A myslím, že členové výboru s tím souhlasí. Výborně, děkuji. Paní Madeira, přijímáte to? Ano, takže paní Steinerová, můžete potvrdit, že byste chtěla vymazat všechno v té druhé části po maximálně 6 týdnů před porodem a zbytek který bude pryč? Dobře, takže to s tím mohu souhlasit. Dobře, takže s tímto ústním pozměňovacím návrhu můžeme hlasovat o 40, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 42 pro, proti,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 Zdrželi se. Přijato. 47. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 48. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 8. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 9. Kdo je pro? A čtyři. číslo 9 a 49 dohromady jsou stejné, takže kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis A, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 12 a 53 nám odpadají, takže 13. Kdo je pro? Proti? Nejsem si jistý. Takže 13. Číslo 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 55 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, přijato 61 pro, proti, zdrželi se, přijato 14 pro, proti, zdrželi se, přijato 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní číslo 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 2 pro, proti, zdrželi se, přijato číslo 3 pro,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 proti, zdrželi se, přijato. Pět, pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvacet, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 21 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Paní Madeira, prosím. Pane předsedo, vy jste nedal slovo ústnímu pozměňovacímu návrhu. Vy, to by znamenalo 21 s tou změnou. Já si myslím, že tady je chyba v tom hlasovacím seznamu. Já jsem říkal s, pozměňo- s ústním pozměňovacím návrhům takže budeme hlasovat znovu o 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Závěrečné hlasování elektronicky. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Všichni již hlasovali? Uzavírám hlasování. Takže 29 pro, 3 proti, 1 se zdržel. Takže přijato. Blahopřejeme paní Madejře. On se zbudil, když slyšel to správné slova. Yeah? yeah, yeah. Nu Dobře, teď konvent, eh, úmluva OSN, paní Jeleva, jak vidíte, tak stáhla všechny své pozměňovací návrhy, takže vlastně budeme hlasovat o celkovém návrhu, tak, jak byl pozměněn, ale ty pozměňovací návrhy byly uh, staženy, takže elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Uzavírám hlasování. Máme 33 pro, nikdo proti, jeden se zdržel. Blahopřejeme paní Jelevě. Ehm, Nyní k protokolu, je to stejné, budeme hlasovat o legislativním návrhu, zahajuji hlasování. Všichni již hlasovali, takže uzavírám hlasování. Máme 34 pro, jeden proti, nikdo se nezdržel. Nyní se přesuneme k usnesení. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto číslo 4 s ústním pozměňovacím návrhem. Jsou tam změněna data. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis A. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 8 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. O osmičce jsme teď hlasovali. Ano. Číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 11 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 12 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. about paragraph paragraph 3 eh, k odstavci 7 máme ústní pozměňovací návrh. Text máte ve svých složkách. Budeme teď hlasovat, kdo je pro, proti. Zdrželi se, přijato. Číslo 13 pro, proti. Zdrželi se, přijato. 14 pro, proti zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo dvě pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní tu máme citaci 9b s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní budeme hla- hlasovat o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Všichni již hlasovali? Končím hlasování. A máme tedy 33 celkově odevzdaných hlasů, 32 pro, jeden proti, nikdo se nezdržel, takže blahopřejeme eh, paní zpravodajce ke všem těmto zprávám. Dobrá práce. A to je vlastně konec dnešního hlasování. Filipe. Chtěl bych říci jenom stručně, že si myslím, že za několik týdnů, 16. ano, další schůze, já tam osobně nemohu být, můj kolega Steven tam také nemůže být, ale v mém případě to je moje poslední schůze, takže než všichni kolegové odejdou, tak bych vám chtěl poděkovat vám, pane předsedo, i sekretariátu, i všem kolegům a jejich asistentům za vynikající spolupráci a pracovní vztahy. Děkuji vám za to, že jste se mnou někdy souhlasil ale děkuji, ať už jste se mnou souhlasil nebo ne, že jste mi vždycky naslouchal. Děkuji. Já vám také chci poděkovat. Já to budu 16. a to bude moje poslední schůze s tímto výborem. My jsme spolu vždycky se neschodli na politických tématech, ale máme otevřené vztahy všichni dohromady, takže já vám také děkuji. Eh, bylo to užitečná spolupráce v dobré náladě a vy jste k ní také přispíval v tomto výboru. Stevene. Děkuji, pane předsedo. Ano, jak kolega říká, já tu také nemohu být 16. takže bych chtěl zopakovat, co řekl již on, s tou výjimkou, že já vám děkuji za, tím, za to, že jste se mnou obvykle souhlasil. Chtěl bych také říci, že by bylo, že bylo výborné, že jsme tady deset let spolu mohli sedět a přeji kolegovi velmi uh, příjemný odchod do důchodu. Já jsem si jistý, že Novi budete chybět. OK. Dobře, máme to ještě jeden bod na pořadu jednání. A týká se to globalizačního fondu. Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a máme tu požadavek od španělské firmy, tedy z regionu Castilla Leon, Castilla Leon a Aragonie. Budeme tady o tomto hlasovat 16. ale teď budeme diskutovat. Paní Štauner je zpravodajkou, takže prosím. Děkuji. Jak už bylo řečeno, jedná se o žádost eh, španělské vlády, Kastilie Leon a Aragonie také máme návrh komise o technické pomoci v roce 2009, takže to můžeme udělat společně. Předposlední týden už jsme měli takovou předběžnou rozpravu se stínovými zpravodaji na toto téma. Tam už jsme sformulovali některé otázky a možná by tedy komise na tyto otázky nyní mohla odpovědět. <clears throat> Nevím. Každopádně nic nového k tomu teď říci nemohu ale jak říkám, možná by už se mohla vyjádřit komise zejména tedy k té otázce technické pomoci. <clears throat> A potom jsme se také obrátili na španělskou vládu. <clears throat> Tam se jedná tedy o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Často tedy hovoříme i o problematické oblasti automobilového sektoru. <clears throat> A pokud vím, tak ten návrh byl předložen už v prosinci, potom byl obnoven v únoru, protože najednou se ukázalo, že je možné kofinancování ze strany španělské vlády, které původně eh, se zdálo, že nebude možné. No, takže tohle jsou možná věci, které jsou důležité pro ten návrh. A možná se objevilo něco nového od naší poslední schůzky před 14 dny, takže to je moje otázka na komisi. Děkuji. Děkuji. Takže budeme postupovat následovně. Uděláme to tak, jak navrhuje paní Štauner. Nejprve dáme slovo komisi a potom si vyslechneme jednotlivé poslance. Víme, že jste nám poskytli svou reakci písemně, ale přeci jenom by nás zajímalo, co k tomu můžete říci nyní. Takže situace je následující. Nařízení předpokládá, že bychom mohli použít až eh, 0,35 z těch 500 milionů eh, eur na takzvanou technickou pomoc. Eh, přicházíme tedy s takovýmto návrhem. Důvodem je to, že jsme eh, využili veškerých našich sil pro analýzu a zhodnocení těchto žádostí, abychom případně mohli pře vést ty finanční prostředky co nejdříve pro těm, kteří eh, je potřebují. Na rok 2009 tedy navrhujeme 690 milionů eur a to proto, že potřebujeme zahájit určité aktivity, které bychom jiným způsobem financovat nemohli. Především jde o tyto činnosti. Informační práce, eh, výbor má podle eh, E, nařízení vytvořit webové stránky pro tento fond. To jsme učinili, ale chceme doplnit práci, která již byla zahájena. Z těchto webových stránek vytvořit e, určitý důležitý informační nástroj e, pro komisi, která, pro výbor, který tedy tyto věci potřebujeme. Chceme také tisknout plagáty, abychom mohli o e, tomto fondu pro přizpůsobení se globalizaci e, opravdu e, v pomoci. A e, chceme také e, zahájit určitou práci v oblasti mediálních e, sdělovacích prostředků. Máme teď vlastně brzy schůzku s experty. My jsme takovéto schůzky zorganizovali již dvě ve světle nového nařízení a chtěli bychom se ještě dvakrát sejít v roce 2009 právě s těmito experty abychom prošli to nové nařízení a abychom si byli stoprocentně jisti, že všechny členské státy dobře pochopili, jaké e, možnosti tento fond pro přizpůsobení se globalizaci nabízí. No a v neposlední řadě musíme také provést určité hodnocení a s tím bychom měli začít vlastně okamžitě, abychom mohli provést ten přeskum v polovině období, tak jak to stanovuje článek 17 nařízení. A proto zahajujeme v roce 2009, abychom byli byli dobře připraveni. A byl připraven eh, již takový eh, první náhled kontroly a revize, ale nežádali jsme, opakuji, nežádali jsme finanční prostředky pro rok 2009. Chci zdůraznit ještě jednu věc. Eh, předložili jsme rozpočtovým orgánům takový vyčerpávající přehled a e, ten náš návrh je hodně pod tím e, maximem, které je možné, ale zdá se nám to takto v pořádku. Chcete, abych teď hovořil o tom španělském případu? Ano, děkuji. Co se týče této záležitosti, tak tady vlastně jde o určitý návrh, který e, se dost podobá eh, obdobným návrhům, kterými jste se již zabývali. Eh, je to tisíc 42 eh, propuštěných eh, v automobilovém sektoru. Komise se vícekrát zabývala eh, situací v tomto sektoru a dobře ví, že tady existují problémy, které jsou spojené s globalizací, protože ztrácíme určité části trhu v třetích státech. A to je také důvod, proč komise vůbec nespochybňuje eh, statistické údaje, eh, konkrétně této španělské situace. Eh, jsme si dobře jisti, že tento počet propuštěných, tak jak nám byl předán španělskými orgány, odpovídá skutečnosti, že to je v pořádku. Těch 1042 propuštěných ze dvou automobilových podniků je to tedy v rámci NATS 2, 29 a jedná se o výrobu eh, automobilů a dalších eh, eh, motorů. Období devíti měsíců bylo dodrženo, tím jsme si také jisti a to je důvod, proč jsme připraveni této žádosti vyhovět neboť z našeho pohledu e, splňuje všechny podmínky. Co se týče e, plánované činnosti pro ty propuštěné pracovníky, tak se jedná o určitý balíček e, opatření, které se vztahují především eh, k další orientaci, k dalšímu zaměření těch propuštěných. Měla by jim být poskytnuta určitá eh, poradenská eh, činnost. Jedná se o vzdělávání, obecné vzdělávací kurzy a potom také konkrétní odborná příprava a to vše bude vlastně pak nabízeno na základě e, e, toho, co ti e, propuštění uvedou jako své hlavní zájmy a samozřejmě půjde především o informatiku a o zvýšení znalostí a dovedností v těchto Eh, oborech, například eh, ti, kteří eh, pracují ve skladech, mají často potřebu si doplnit ještě určité vzdělání v oblasti administrativy, logistiky a tak dále. Prostě vždy půjde o určité skupiny spolupracovníků, kteří budou mít na základě určitých, určité zlepšení kvalifikace možnost být lépe integrováni. A je tedy otázkou, zda něco takového je možno zrealizovat prostřednictvím různých evropských fondů. My se domníváme, že ano, že tady jde o možnost nabídnutí určitých vzdělávacích modulů, které by po absolutoriu těmi propuštěnými těmto umožnili se lépe integrovat na trhu práce. Jedná se tedy o částku e, mimochodem také 300 e, eur měsíčně, e, která by byla poskytnuta pro lepší integraci těchto aktivit na e, trhu práce. Takže e, tato, e, tento projekt hodně odpovídá, je velmi podobný předchozím, které jsme vám již předložili, není na něm nic výjimečného a proto tedy komise doufá, že toto bude přijato. Předseda. Ano, děkuji. Budeme tedy diskutovat o dvou otázkách. Nejprve o takzvané technické pomoci. E, webové stránky, které komise spustila. A ve druhém sledu pak budeme tedy hovořit o tomto španělském případu konkrétně. A slovo má pan Penda, prosím. Sr. Presidente, obrigado. Děkuji. Souhlasím s komisí a vůbec nepochybuji tady o užitečnosti toho. Jak vím, tak výbor pro rozpočet už se k tomu vyjádřil, protože oni v podstatě z této oblasti mají největší pravomoci. My se k tomu také vyjadřujeme, ale opravdu největší zodpovědnost leží na rozpočtovém výboru. A já si myslím, že bychom, bychom se měli snažit urychlit tento proces, jak nejvíce to bude možné a proto bychom to měli prostě bez námitek přijmout. Děkuji. Nyní pan Escobar. Děkuji. Nejprve bych rád poděkoval kolegyni Gabriele Štajuna Vím, že je to velmi schopná kolegyně a věnuje se velmi důsledně tomuto nástroji. Jsem obeznámen se situací automobilového sektoru ve Španělsku a ta situace je opravdu dramatická, protože poptávka výrazně poklesla a e, navíc řada těchto podniků musela předtím výrazně investovat a Nyní eh, vzhledem k nedostatku úvěrů je pro ně problematické dostat některým svým závazkům, takže tady se hovoří, tady se mluvíme tedy o některých podnicích, které jsou v určitých místech eh, hlavním zaměstnavatelem, pokud ne jediným zaměstnavatelem. Takže se tomu musíme pozorně věnovat a pak ještě máme dodatečné informace tedy od španělských orgánů. Pokud vím, tak rozpočtový výbor nemá žádné námitky proti tomu převodu, takže pane předsedo, možná bychom mohli napsat dopis co nejrychleji a mm, tím to vyřídit co nejrychleji. Děkuji. Děkuji. Pan Kotyní. Je partage pleinement já naprosto sdílím e, stanovisko e, té skupiny a toto je také mým stanoviskem. Dobrá, paní Štauna, prosím. Chtěla byste zakončit rozpravu? Ano, děkuji všem kolegům, kteří se k tomu vyjádřili. Já jenom upozorňuji na to, co se tedy týče té technické pomoci pro rok 2009, kolega z komise to určitě ví, eh, musí nám jít o to, eh, dát k dispozici ty finanční prostředky pro dobro zaměstnanců, pro dobro pracovníků. Eh, nemělo by tedy jít vlastně o jenom velkou část pro komisi. Já si kolikrát říkám, proč třeba se musí financovat nějaká webová stránka, která už existuje. Hmm, tady se potom objevují Mm, určitá vysvětlení z komise ohledně nepotřebných mm, věcí. E, tady ale vidíme, že e, třeba ta webová stránka už byla realizována v roce 7, 2007 a 2008 a nyní se tady zase objevuje znovu jako mm, potřebná stránka pro e, publikování toho fondu pro poskytování informací. Takže já tady mám své pochyby, zda to je opravdu nutné. A o tom bychom se asi ještě měli pobavit. A k tomu španělskému případu musím říci, že ty konkrétní údaje eh, tady vlastně teď eh, mám před sebou. Vím, že eh, roz, rozpočtový výbor byl pro, ale my jsme tady příslušný výbor, takže pokud tomu dobře rozumím, tak rozpočtový výbor nemůže jen tak souhlasit s tím návrhem, pokud od nás nedostal stanovisko. Takže my bychom se tady neměli vzdávat své odborné pravomoci. Ale jak už jsem říkala, mám zde eh, opravdu pochybnosti o tom šestimístném, eh, o té šestimístné částce pro eh, komisi, pro ten globalizační fond. A v podstatě i to, co říkal kolega z komise, teď to zatím nevyjasnilo. Takže já si myslím, že my ještě samozřejmě, ale máme asi dva týdny na to, abychom se o tom pobavili ve výboru. Děkuji. Okay, Dobrá, děkuji. Takže se na to podíváme. Já bych nyní řekl pár slov sám za sebe. Souhlasím s tím, co říkal pan eh, Gotni, Escobar a Peneda. Co se týče té webové stránky a dalších informací ohledně technické pomoci, O tom to už je upraveno v tom nařízení a tedy ty návrhy, které nyní předkládá komise, jsou v podstatě pod tím stropem. Ono je dobré mít informace o fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Určitě by bylo škoda, kdybychom ty informace neměli. A když si vezmeme, že komise se stále ještě nachází v tom rozmezí, které stanovilo nařízení, tak já si myslím, že bychom proto mohli dát souhlas. K tomu španělskému případu zatím jsme se tím nezabývali detailně, ale také si myslím, že to spadá do definovaného rámce. Vím, že tady rozpočtový výbor měl o tom pozitivní diskusi, ale ještě nerozhodl, ještě nepadlo konečné rozhodnutí. Určitě samozřejmě bude e, o tom dialog a spolupráce s námi. E, v mé zemi máme také mm, podobné problémy, či automobilový průmysl. E, dokážu tedy sympatizovat se, se Španělskem, i když my jsme třeba podobnou žádost ještě nepředložili. A když se tady bavíme o tom globalizačním fondu, tady hovoříme o lidech, kteří, kterým hrozí vyloučení, eh, kteří se potýkají se ztrátou pracovních míst a podobně. A to tedy nyní platí pro španělské zaměstnance. Já si tedy myslím, že bychom na to měli zareagovat pozitivně a konečné rozhodnutí o tom padne příště. Eh, tím si myslím, že jsme vyřešili poslední bod na programu a další zasedání, jak víte, proběhne 16. A já si myslím, že právě na tom zasedání se budeme věnovat eh, tomuto tématu. Přijde komisař Špidla, eh, bude to tedy dopoledne. <clears throat> pak přijde ještě další host a pak už se budeme muset rozhodnout o tom globalizačním fondu. Takže já vám teď mnohokrát děkuji za zájem. Eh, pan předseda děkuje tlumočníkům a eh, končí, hlasování, eh, končí zasedání. Děkuji. we have almost not used